vážení shromáždění. Potravinová bezpečnost má svůj mezinárodní aspekt, jak politicky, tak sociálně, eh, tak eh, hospodářsky. Proto opravdu záleží na tom, aby mezinárodní instituce i země, jednotlivé státy se snažil vypracovat řešení eh, k potírání chudoby a vyloučení. My už máme k dispozici v rámci EU obrovské zkušenosti, například naše společná zemědělská politika, která vedla k tomu, že eh, Evropa už netrpí nedostatkem potravin a tato politika už je stará 50 let a já se domnívám, že můžeme se o tyto zkušenosti se světem podělit, že je můžeme sdílet. Musíme se snažit vypracovávat společná řešení, například v oblasti rozvoje, eh, obchodní výměny a to vše probíhá v rámci FAO. Záleží na tom, aby iniciativy, kterých eh, se snažíme chopit, aby eh, trvalým způsobem vedly k vymícení hladu a zároveň, aby vedly k hospodářskému rozvoji, což to právě zajistí aby nešlo o nějaké jednorázové akce, kterými se snažíme řešit náhlý hladomor, případně migrantskou krizi, případně sociální nepokoje. Jde o něco víc. Jde o to, aby naše působení probíhalo ať už celosvětově, tak na úrovni členských států a i lokálně. Více prostředků musí jít i směrem k vědeckému bádání, k tomu, co vede k novým poznatkům a ty, aby mohly pak být dány k dispozici zemím, kde není dostatek potravin. A závěrem bych se zcela eh, krát se rád zmínil o vztahu zemědělství a životního prostředí. Jde mi o to, aby jakékoliv iniciativy přicházíme. Ano, my například v rámci zemědělství máme určité možnosti, abychom ale neupřednostňovali ta řešení, která by vedla k omezování výroby potravin. A nakonec otázce potravin vlastně, co je nejdůležitější, voda. A právě této problematice musíme i celosvětově věnovat více pozornosti a nezapomínejme na to, že pokud chceme se postarat o lidstvo, tak opravdu dát každému najíst je to první, co musíme pro každého člověka udělat. Předseda, děkuji a můžeme předat slovo představiteli eh, FAO, eh, Světové potravinářské organizace, pan Mustafa Sinaser, ředitel. Máme zde paní Kristinu Bednářskou rovněž, která je ředitelkou Světového potravinového programu eh, v Bruselu. Předávám vám prostor deseti minut a posléze rozproudíme diskusi. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi výboru Agri, že uspořádali dnes s námi toto zasedání, abychom si řekli, jaká je situace s potravinami v rámci týdne, je to eh, eh, tedy Světový týden výživy a já bych chtěl říct, že 16. říjen to je den, který je příležitostí pro to, abychom si položili otázku, jaká je situace se zabezpečením dodávek potravin, eh, hladem, hlado, jak je to s hladem, hladomorem a jak i řekla paní McHaven, před námi stojí velké, eh, velká výzva, cíle udržitelného rozvoje a bod Cíl číslo dva to je vymícení hladu, podvýživy a udržitelné zemědělství. To je tedy společné úsilí, společné všech aktérů. Všichni se musí snažit splnit tyto cíle. FAO pro FAO eh, vymítit hlad do roku 2030. Podle nás to je realizovatelný cíl, jak řekl i předseda výboru AKRY, stačí jenom, abychom měli nezbytné prostředky k tomu a spolupracovali. Tento týden na Expo v Miláně se bude spolu se zástupcem komise a parlamentu se bude konat akce, kdy se bude slavit tento den a e, bude to příležitost k tomu položit si vážné otázky. Generální ředitel FAO e, přišel se zprávou SOFA, to je zpráva, která bude popisovat situaci s potravinami a zemědělstvím. Je to zpráva, kterou FAO předkládá každý rok, již od roku 1947 a tato zpráva je to nástroj pro politiky potom, aby podle toho mohli přijímat rozhodnutí. SOFA, tato zpráva, tento rok zpráva o situaci eh, eh, v potravinách a v zemědělství. Tento rok se zaměřuje na roli eh, sociální ochrany v boji proti chudobě a hladu a přím, přímo i nepřímo prostřednictvím rozvoje zemědělství a venkova. Máme 10 minut dohromady, tak jenom bych chtěl ocitovat pár klíčových sdělení z této zprávy. Je to na našem webu, dnes to tam bylo dáno je jasné, že všichni souhlasíme, že, ochra, že program sociální ochrany snižuje eh, chudobu a eh, dodávky potravin. A jde o to, abychom se zaměřili na ty cílové skupiny, to je důležité pro úspěch toho programu. Programy, které se týkají hladu, to je důležité. To má větší silný dopad na bezpečnost dodávek a výživu. Víme, že programy, které posilují eh, i příjmy, příjmy třeba e, žen, tak to je důležité pro e, e, situaci žen a dětí. Sociální ochrana i stimuluje investice do hospodářské činnosti, a to především do zemědělské výroby. Sociální ochrana i je pro výživu, podporuje výživu, zdravotnictví, vzdělávání, školství, což má dopady na produktivitu, zaměstnanost, na příjmy a blahobyt lidí. Sociální ochrana nicméně nestačí sama o sobě, proto abychom všechny osoby vytáhli z chudoby. Chudé domácnosti často mm, jsou vystaveny několika typům rizik, proto musíme mít společné koordinované programy a i mm, tedy, v obla, tedy spojit sociální ochranu a zemědělství. A to eh, s tím, že budeme mm, používat eh, politiky a strategie, které mají členské státy k dispozici, Evropská komise, Evropská unie, která se snaží podporovat tyto země. Já chci ocitovat jeden program, který začal za podpory EFKO, šlo o to pomáhat státům, aby přijímali své strategie pro zabezpečení dodávek potravin a lepší výživu populace. Nakonec sociální ochrana má pozitivní dopady na Eh, lokální komunity eh, i veřejné práce mohou pomoci vytvářet kolektivní zdroje, infrastrukturu a tak přímo přispět k lokální ekonomice. I eh, finanční pomoc hm, pomáhá zvyšovat kupní sílu těch hm, cílových rodin, hm, částečně jsou to tedy Eh, je to pomoc, kterou poskytují ty ostatní eh, rodiny v daném místě. A zde i, pane předsedo, chci poděkovat sekretariátu a ty PAM, FIDE, FAO, ty tři agentury v Římě spolupracují úzce právě na eh, plnění těchto cílů bezpečnosti dodávek potravin. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, s velkým potěšením vám prezentuji tuto zprávu. Jedná se o potravinovou bezpečnost na rok 2015. Tady bych si dovolil říci, že ta zpráva byla zveřejněna každý rok od roku 2015 a jedná se o společnou iniciativu FAO s Světovým potravinovým programem. Jedná se o společný výstup tedy všech agentur, které se zabývají potravinovou bezpečností ve světě. Letošní zpráva má výjimečný význam. Rok 2015 je významný rok, protože se jedná o konečný bod důležitého monitorovacího cyklu. Jak to vypadá? Eh, Vytyčili jsme si cíle na Světovém potravinovém summitu v Římě v roce 2006. Tam se zavázali, že od roku 1990 a roku 2015 zmizí, tedy už ne, nebude hladovět. A nyní jde o, o, o polovinu a my musíme si nejdříve tázat, zda se nám podařilo opravdu tyto, těchto mezinárodních cílů dosáhnout. A jak jsme čekali, jsme těsně, těsně u eh, toho, abychom toho opravdu dosáhli, toho prvního cíle. To je úse spjato s eh, tím cílem tisíciletí číslo jedna a tam jde o výskyt eh, podvýživených osob, což je dobrý indikátor. A vidíme, že v regionu celkem se snížil eh, procento či míra těchto osob ze 23% na 12%. Takže to jsou statistiky, eh, které mají svou povídací hodnotu. A pak víme, že v 73 z 129 rozvojových zemí, které jsme monitorovali, toho cíle opravdu dosáhli dosáhla. Ale tady jde pouze o míru podvyživených osob. Pak jsme ještě měli cíl o snížení počtu konkrétního počtu osob, které eh, trpí nedostatečným přístupem k jídlu a to byl cíl ze světového eh, potravinového samitu. Toho cíle jsme bohužel mm, k tomuto cíli jsme se tak až nepřiblížili, eh, ale musíme zvážit, že to není až tak špatná zpráva, protože pokud se podíváme na skutečnost, že nám přibylo téměř 2 miliardy občanů v tomtéž období monitorovacím, tak to není až tak špatné. A tady hovoříme o cíli, jehož bylo dosaženo v 29 zemích z těch 129 kdo jsou ti hladovějící. Ve zprávě máte mnohé podrobnosti, tady máte takový celkový obrázek, přehled, kde okamžitě mm, pozorujete, že největší eh, poměr podvýživených osob se eh, nachází či žije v, jeho, v Jižní Asii, pak máme subsaharskou Afriku, kde v populaci je to eh, častější jev tedy sice je na druhém eh, místě z pohledu absolutních čísel, ale prevalence je tam vyšší. A pak máme východní Azii. Ostatní poznatky v eh, zprávě. Jaké jsou klíčové eh, faktory? Jednak hospodářský růst, to je kvalitní motor ke snižování potravinové nejistoty, ale musí se jednat o růst, který dává práci i chudým. Dále zvýšování produktivity zejména malých zemědělských eh, statků, eh, který zvyšuje příjem a mm, zvyšuje přístup k jídlu a pak sociální ochrana. A tam je to konkretizováno v té zprávě. Záleží i na tom, abychom měli eh, trhy na venkově, které poskytnou farmářům, zemědělcům eh, prostor prodávat, obchodovat a důležité je zabývat se právě i zeměmi, které se nacházejí v chronické krizi, kde ta eh, potravinová krize je obtížněji zvladatelná. Eh, předseda se obrací s žádostí o zpomalení. Já jsem se snažil zjistit, že jsem měl málo času. Sorry, crisis is... Pokud je o řešení Pane předsedo, páni předsedové výboru. A dobrý večer, pane Šekěrský. Já jsem velice ráda, že zde mohu uh, zmínit pár slov polsky. Já, eh, šéf eh, Vážený pane uh, řediteli, kolegové z FAO a z z komise. Chci vám poděkovat za tuto příležitost pohovořit u příležitosti Světového dne eh, výživy, to je důležitý den, který nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad pokrokem i problémech, které třeba ještě řešit. Moji kolegové z FAO představili světovou zprávu o bezpečnosti dodávek potravin, což nám navrhuje několik konkrétních řešení. Zavést mechanismy, které by nám umožnily rychleji řešit problém hladu. Je problém hladu, to je nám leží na srdci, poněvadž čísla jsou astronomická, mít 800 milionů lidí asi, ale za těmi čísly jsou lidské bytosti, jako vy a já, matky rodin, otcové, kteří jsou zoufalí, děti bez perspektivy nějakého vývoje lidské tragédie, kde se musíme snažit eh, je řešit. Během eh, eh, návštěv táboru v Jordánsku, tak zde jsme skromáždili u uprchlíků Eh, důležité sdělení. Jeden otec čtyř dětí nám řekl, jak je zoufalý vůči svým příbuzným. Ani nemůže již výjít ven se svými dětmi, poněvadž po něm chtějí, aby jim koupil eh, potravu a on nemůže, takže on má pocit, že selhal jako otec. Další matka eh, rodiny nám řekla, když děti chtějí, ptají se, proč s nimi nejím, tak já jim říkám, že držím puls, což není pravda. Nemáme dostatek eh, eh, potravy pro celou rodinu. Zároveň veškeré světové statistiky potvrzují, že ve světě máme dostatek potraviny, abychom mohli nakrmit všechny eh, roční náklady pro vymícení hladu jsou 230 miliard euro a navíc se mrhání potravinami je ve výši až 600 milion, miliard ročně, takže vlastně více než dvojnásobek, abychom vyřešili problém hladu. Dnes máme 21 milionů lidí, kteří každý den umírají. Každý den, říkám, umírají na hm, zdravotní problémy spojené s hladem a to je tedy neakceptovatelné morálně ani ekonomicky tento rok eh, eh, my jsme pokryli 40 potřeb, abychom nakrmili všechny uprchlíky v kontextu syrské krize. Takže zde jsou velké potřeby a my jsme, my musíme tedy, my jsme museli eh, rozhodovat eh, bolestným způsobem, provádět těžká rozhodnutí, koho nakrmit a zároveň musíme uznat a víme, že tato problematika byla diskutována několikrát i u vás v parlamentu, svět ehm, tento rok eh, měl před sebou eh, rekordní číslo různých operací ve světě, což znamenalo zmobilizovat eh, zdroje navíc jako ne Ebola nebo jako Irák a Jemen a další akce. Proto poděkujeme parlamentu, že neustále nás podporuje řešit problémy v regionech. I třeba Mac Even, která nedávno byla v Turecku, pan Zeller také byli tam a velice ocenili společné akce, které provádí eh, Evropská unie a PAM v uprchlických eh, táborech. A to je právě díky i eh, příspěvku Trust Fund, kdy můžeme pomáhat více než 40 tisícům syrských uprchlíků prostřednictvím elektrických, elektronických potravinových lístků. Zde mm, je třeba, aby členské státy také společně se snažili řešit strukturální problémy podvýživy a nedostatku potravin. Do roku 2030 jsme si dali cíl vymítit na nulu hlad. To je ambiciozní cíl, ale máme již pozitivní e, výsledky z našich společných akcí, konkrétní výsledky, ale bohužel velice často ty naléhavé humanitární krize e, často Eh, eh, vznikají v oblastech, kde již ta potravinová eh, situace byla prekérní, což znamená, že ty, ta populace je dvakrát vystavena problémům jako v Jemenu, jako v Mali, jako v zemích postižených ebolou. A velice i děkujeme orgánům EU, které se angažovaly, že poskytnou výjimečné finanční prostředky pro to, abychom poskytli potravinovou pomoc uprchlíkům a vysídleným osobám Rovněž jsme velice citliví na fakt, že e, orgány EU i několikrát používali PAM e, naší organizaci jako e, klíčového aktéra v syrské krizi. Závěrem chci mm, zopakovat, že naše organizace a všichni partneři, budeme vám pomáhat bok po boku, abychom společně řešili naše společné výzvy a využijeme, využijeme každé euro evropských občanů způsobem, který bude nejtransparentnější a nejefektivnější. Děkuji za pozornost. Thank you very much. přecházíme k otázkám. Pan posel a pouze minutu, prosím. Merci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já si beru slovo za koordinátora. Evropský parlament eh, několikrát, a to především ve své zprávě o eh, potravinových, potravinovém odpadu, tak také nastal tu problematiku, jak Evropa přispívá právě k Mm, k potravy, nové situaci na celém světě, ale eh, i G20 poukázala na problém eh, eh, nejistoty cen potravin a to se dotýká především zemí s velice nízkým HDP. I G20 svěřila FAO úkol zavést, eh, mm, vytvořit takovou observatoř, eh, tak aby bylo možné anticipovat potravinové krize a aby celá planeta měla minimální množství potravin. Tak jak jste na tom? Děkuji vám. Děkuji vám. Grazie, presidente. Děkuji, pane, přede, pane předsedo, děkuji za tuto krásnou příležitost a děkuji FAO za prezentaci. Ale téma na to, eh, o tom, že hovořila komise, když hovořil Ridolfi. Dnes musíme být koherentní, když máme problém s podvýživou, a tak pro mě ten problém skutečně existuje a neřeší se, jak vypadá. Jak tedy vyřešíme, jak regulujeme naše politiky? Společná zemědělská politika, kterou jsme reformovali eh, během minulého funkčního období, tak to šlo pozitivním směrem, pokud jde o životní prostředí, pokud jde o eh, zelenější, eh, ekologičtější zemědělství. Ale pokud jde o zdroje a jejich řízení, pokud bude růst poptávka po, potra, po potravinách stávajícím tempem, tak jak se nám podaří držet krok s tou nabídkou potravin, protože ta mm, ne, mm, jde stejným tempem, neroste stejným tempem, tempem jako e, růst e, poptávky po potravinách, když přitom jsme zmrazili spoustu hektarů v Evropě, které se nepoužívají, neobdělávají. Poslanec Hausling minuta. Já rovněž bych rád začal plítváním potravin, nikoli pouze zde u nás, ale i e, četné eh, rozvojové státy mají infrastrukturální problémy, kde rovněž vlastně mrhají potravinami. I to se musí řešit, aby se tam nic z toho nemrhalo. A komise, eh, když říká, že kdyby si všichni chtěli eh, jako Evropané posloušit masem potřebujeme tři planety. No a já se v tom kontextu ptám, proč tedy Evropa prosazuje agresivní vývozní politiku v oblasti masa. To e, rozhodně musíme přece pojímat e, na obou frontách, jak spotřebu, tak nabídku. Tady mně chybí i diskuse k přístupu k půdě. Začneme malými zemědělci a rovněž tomu zachvacování, uchvacování půdy. Land grabbing, tam to vězí, kde často malí zemědělci vůbec k půdě přístup nemají. Pani poseł San... Pani poslankyně Sandra Pavin. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, pokud skutečně Evropská unie by byla ochotná přispívat eh, rozhodujícím způsobem při řešení nebo vymícení problému hladu a podvýživy, tak bychom to byli bývali udělali. Ale co se děje, to je pokrytecké a mm, my i e, teď věnujeme tomu jeden den nebo pár hodin jako dnes odpoledne a hovoříme o situaci s potravinami, ale politiky, které přijímáme, tak ty v podstatě více prohlubují tento problém. Zde také se hovořilo, předchůdce můj hovořil o otázce e, e, vody, půdy, otázka odpadu, volný obchod. A já bych ráda, abychom i vyhodnotili, jak prostřednictvím smluv vlastně se mm, vlastně brání členským státům, že nemohou přijímat vlastní rozhodnutí v oblasti zemědělství a potravin, dodávek potravin a nakonec i vlastně jste, mm, mm, je jasné, že to, co chceme vědět, je jak, tedy my v Evropské unii, teď už končím, jak v Evropské unii chceme mm, prodávat potraviny těmto se ostatním zemím. Umagáme se na jed... Já bych rád, abychom opravdu se dohodli na jedné minutě, pan eh, poslanec taky. Já, pane předsedo, jsem schopen si představit, nebo už se mi vybavují dva příklady z mého vlastního života, kde dobrá vůle vezla ke zkažení trhu. Rodézie. Tam oni vyváželi potravin do šesti zem, pak se do toho eh, vložili západní politici, eh, pak přišel k vládě Mugabe a nastal hlad. To jste nemuseli. Druhá věc, a tam jde o eh, technologie geneticky modifikované a e, rozmnožování plodin. E, to zakazujete, kdyby se to zpřístupnilo, tak by se uživilo mnohem více lidí. Když Eh, tam chcete mít pesticidy v Africe, tak je musíte držet pryč od dětí, skladovat, převážet a technologie geneticky modifikovaných osiv se toho všeho zbaví. Ale my to těm Afričanům stěžujeme, jak můžeme. Mikrofon byl přerušen a nyní paní poslankyně Nojče. Přes 60 milionů lidí prchá v současné době a většina ve své vlastní zemi. A tam je samozřejmě důležité jednak přicházet s dobrou rozvojovou politikou, přicházet s prostředky, jak ty lidi uživit, zejména v situaci války. Ale to je pouze jeden aspekt. Ten druhý důležitější je dlouhodobá zemědělská politika v partnerství s těmi zeměmi. Slušná politika v oblasti rybolovu, která důstojným způsobem nakládá s těmi rybáři. A to, co už bylo zmíněno, politika půdy. Další věc, na které záleží, je podporovat místní výrobu energie Mnoha, mnozí, kteří eh, hladoví v těchto zemích, nadprůměrně platí za energii. Ta je hubí. Kvůli té hladoví my musíme podporovat eh, tyto země, aby byly soběstačné v oblasti energie, aby byly schopny mm, generovat eh, levně. Eh, zítra je páté výročí úmrtí Hermana Šera, takže je to vhodné, že se o tom zmiňujeme právě dnes, protože on právě mm, neustále zmiňoval význam energetiky. Paní poslankyně Hojboš. Děkuji. Monsieur le Président. No, děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, všem za to, co řekli. Já skutečně souhlasím eh, s mm, tím paradigmatem ohledně zemědělství. Ano, nyní dnes dopoledne jsme hlasovali o změně nařízení o ekologickém zemědělství. Možná bychom si měli připomenout, že ekologické zemědělství to není pouze ten fakt, že se budou rušit fitosanitární prostředky, ale především jde o to znovu používat půdu tak, jak se má. Ano, půda. Eh, a já myslím, že to je to, co nám patří. A proto bychom v rámci zemědělské politiky se měli zamyslet nad tím, co to znamená slovo zemědělský, tak abychom skoncovali s tím evropským mýtem, kdy mm, mm, mm, my namísto a tedy snažit se e, myslet na jiné a živit je, ale možná bychom měli se teď zamyslet e, nad naší společnou zemědělskou politikou a zamyslet se společně nad tím, že budeme mít politiky ne pro ostatní, ale s ostatními, tedy společně s nimi a takto změnit naši zemědělskou orientaci. Děkuji. Poslanec Sulok. Děkuji, já bych chtěl eh, zde mm, mm, položit otázku zásobci FAO. Eh, často eh, slyšíme, že je nutné mm, produkovat více kvůli rostoucí populaci. To je princip a i zde v parlamentu jsme odsouhlasili různé pozice a kde, se kterým já nesouhlasím, poněvadž podle mého souhladu, sou, podle mého náhledu, i tak, jak i vyplynulo vlastně tady z těch prezentací, vlastně tady takto pouze my odvádíme tu pozornost od reálného cíle a to je lépe redistribuovat, přerozdělovat a zefektivnit ten cyklus výroby potravin. Takže Mm, zde bych chtěl zdůraznit to, že bychom měli skoncovat s tou větou eh, eh, vyrábět, produkovat více. Pan posel Nart. Pan poslanec Nart, jedna minuta. La transferencia de comida, de alimentos desde el mundo. Ano, eh, takže Eh, transfer eh, potravin z rozvojového světa do, do, do rozvinutého světa do rozvojového, to je barbarství, protože tím vlastně ničíme lokální produkci. Ono to vypadá humanitárně všechno, ale je to úplně destruktivní pro ně. A druhá otázka, to je teď moje otázka, na kterou se ptám. Téma koncentrace, eh, ne, pardon, to, že eh, půdu kupují eh, země jako Izrael, Čína, Indie, Spojené státy, ty kupují pozemky v Africe. To má své důsledky, to znamená, vyhánějí ty klany, ty rodiny z těch té půdy a znamená to emigraci těchto lidí a znamená to pauperizaci, protože ty pozemky jsou eh, eh, zneužívány, nebo tedy, jak říkám, vykořišťovány, protože potom eh, se stanou sterilní i kvůli suchu, kvůli extrémnímu počasí a mm, i v podstatě neexistuje lokální produkce, protože vše se vyvází a nemluvě o vodě. To mm, zde v podstatě pouze e, e, e, je třeba si uvědomit, jak je, že tam se produkuje pouze 5% sladké vody na světě, takže co s tím FAO udělá s tímto tak vážným jevem? Pan poslanec Dorfman, one minute. Pan poslanec Dorfman, minuta. Děkuji, pane předsedo. Ano, zde boj proti hladu, to je velký cíl, který ale eh, eh, jak si jde ruku v ruce s, veliký, s velice rychlým nárůstem populace. Toto jsou dvě věci, dva faktory a zde se, eh, mm, mm, takže, tam, takže teď je otázka, jak to je, když se vymítí hlad v nějaké zemi, tak populace tam roste ještě rychleji nebo ne, protože v těchto zemích potom je třeba zavést i sociální politiky tak aby, ten, eh, eh, aby tam nebyl ten růst populace bez limitů, to někam nemůže vést. Mám na mysl Pakistan, Afghánistán, Jemen například, tam, kde, když se na to podíváme, mm, když porovnám rok 50 a rok 2050, tak to je desetkrát více lidí. Mm, a takže mm, tady je potom těžké asi nějak úspěšně v takových zemích bojovat proti hladu. Ostatní pan posel Ek. A jako poslední pan poslanec Ek, minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych pouze se chtěl zmínit, že um, já, jsem, já se velice rád podepíšu pod tím, co zde řekl pan Hoisling. Moje otázka na představitelé komise je jednoduchá. E, e, komise a Albert Einstein. To byl přece velice inteligentní člověk a zná komise jeho citát, totiž že eh, nic nepomůže lidstvu tolik jako přechod na vegetariánství. Možná by zde byla odpověď. Politika komise, politika Evropské unie spíše ale se zdá směřovat opačným směrem. Posiluje eh, politiku v oblasti rybolovu, která eh, vede k hladomoru nebo k nedostatku pokrasy ty dotace, ta politika e, zvířecího chovu, vše se zdá je spíše farsou. Ono sice se krásně mluví o potírání hladu, ale naopak my máme podíl na tom, že hlad se šíří ve světě. Paní předsedkyně McEwen, ano, děkuji. Mnoho otázek na komisi zde zaznělo a Prosím, buďte struční a možná se o ty otázky podělte. Tlumočníci brzy budou chtít odejít, takže nemáte dlouho. Pouze stručně. Yeah. Please, who's going to start? Be quick, please. But don't speak. too much. Jako Já e, začnu a kolegové budou pokračovat, takže otázka Eh, té nestálosti cen. A to je významná otázka. Ano, všichni jsme zažili období krize v letech 2007 až 2011 a je třeba si uvědomit, že nyní konkrétní údaje o eh, cenách zemědělských komodit eh, se teď a, se tedy ukazují, že došlo k určité stabilizaci, což je dobrá věc a e, e, i dokonce došlo k zvýšení zásob, e, snížení cen ropy, to jsou ty důvody, i jde, je to otázka americk, kurzu amerického dolaru, což je dobré především pro ty domácnosti, které vynakládají velkou část svého příjmu na pořizování potravin ale abychom vypočítali globální výhody, tak je třeba si uvědomit, že eh, eh, i snížení cen může mít dopad na příjmy zemědělců pak. A teď velice rychle eh, mrhání potravinami, plítvání. To je ústřední otázka kolegyně, když hovořila o výzvách, o programu generálního tajemníka OSN, tak pátý pilíř tohoto programu konkrétně se týká boje proti mrhání plítvání. Evropské státy přijaly významná opatření poslední dobou ve Francii, například odhlasoval parlament, Belgii i jinde na sever, v severní Evropě. Problém v Evropě je jiný než problém v rozvojových státech, protože v rozvojových státech ta problematika je, že oni o to přijdou po sklizni. 30 až 40 produkce oni přijdou kvůli špatným podmínkám skladování, dopravy, a tam, nejsou tam chladící zařízení a tak dále. Takže to je třeba vzít do úvahy. Thank you very... Děkuji. Mám rychle, ale zase tolik. První věc, o které